Eh, jednacího řádu. A myslím si, že mm, je třeba splnit vše, eh, co je v souladu s naším jednacím řádem. A teď se zabývejme tím, eh, co má je otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou operabilita nabíječek mobilních telefonů. Děkuji, pane, paní předsedkyně musíme říci, že existuje zhruba asi 500 milionů aktivních mobilních telefonů v Evropě. A existuje 30 různých nabíječek. A důvod spočívá v tom, že eh, tady dochází k, ke spekulacím ze strany výrobců a tím pádem dochází k velkým škodám na životním prostředí. Je to takzvaná léčka eh, pro spotřebitele a existuje tisíce různých eh, součástí, různých nabíječek, které, slouží, které skončí někde na eh, skládce. Eh, pan komisář se sice podal velmi rychlou odpověď na náš dotaz a my jsme si ale přáli, aby tyto nabíječky byly sjednoceny a z toho důvodu se ptám pana kopisaře, kde, v jaké situaci se nyní nacházíme. Jedna z možností by byla samoregulace, což znamená, že výrobci mobilních telefonů, výrobci baterií by dostali určité přechodné období, aby se skutečně spojili dohromady a vylepšili tuto situaci. Tato situace je totiž škodlivá paliva. A pan eh, Komisař Felhoeken, ptám se vás, jaká možnost pro samoregulaci existuje? Musíme hovořit přeci zcela jasně. je třeba, aby průmysl byl aktivní a aby se nejednala pouze o nabíječky mobilních telefonů, ale rovněž také o různá digitální zařízení, která jsou spojena se stejným problémem. A pane e, e, předsedo, musíme se snažit skutečně udělat takové standardy, které by se prosadily ve světě. Pane komisaři, máte slovo. Paní předsedající, vážené dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Jsem rád, že mohu vás poinformovat jako členy Evropského parlamentu, že došlo k pokrokům týkající se nabíječek mobilních telefonů. Panu Karpátovi, panu Mandasovi bych chtěl poděkovat za angažmá ohledně tohoto problému, který je důležitý pro občany Evropy. Souhlasím s vámi v tom, že dochází k inflaci nabíječek a s touto inflací musíme skončit. Jde o to, abychom měli standardizované nabíječky, které by byly elektrické elektricky zásobovány. Máme 100 tisíce milionů, eh, které způsobí zátěž životnímu prostředí a zároveň jsou skutečně překážkou eh, pro spotřebitele. Existují různé modely stejného výrobce a mnohdy eh, nepoužívají stejnou nabíječku. Toto téma není nové. Musíme však vědět, že nabíjení mobilního telefonu eh, není zas až tak jednoduché, ale technicky je to náročná záležitost. Před několika lety nebyla technika natolik vyzrála, aby bylo možno stoprocentně harmonizovat všechno věci. Existovaly určitá rizika, protože když se nabíjel mobilní telefon, tak mohlo dojít k jeho přehřátí a tím pádem explozi. To jsou potíže, které byly překonány. Neexistují žádné technické důvody, které by byly proti harmonizaci. Z toho důvodu jsem učinil určité kroky a snažil jsem se do průmysl dopřát tomu, aby e, dal k dispozici jednotnou nabíječku. My jako evropské instituce musíme zjistat e, u věci, což znamená, že za žádných okolností e, se nesmíme zříci zákonné regulace. V Barceloně oznámili mobilní operátoři, že vychází z toho, že v roce 2012 většina nových mobilních přístrojů by měla být vybavena standardizovanou nabíječkou. To je dobré, ale není to dostačující. Eh, komise by chtěla mít eh, úplnou harmonizaci na základě jednotného standardu a na základě jednotného závazku průmyslu. Komise očekává od průmyslu, že dojde k závaznému ustanovení do konce března do konce dubna. Toto memorandum by mělo být podepsáno velkými výrobci mobilních telefonů a mělo by tam být stanoveno, že každá nabíječka bude schopná nabíjet jakýkoliv telefon. Komise nebude váhat učinit legislativní návrh, a to tehdy, když průmysl se na tom nedohodne dobrovolně. Očekávám, že pro různé přístroje jako MP3 nebo pro digitální kamery se tím vyřeší problém automaticky, když se nám podaří vyřešit problém mobilních telefonů. V případě, že tomu tak nebude, tak je třeba zasáhnout, a to na základě legislativy vlivy. Eh, komise eh, doufá, že Evropský parlament nás bude i nadále eh, v tomto podporovat, tak abychom tuto překážku odstranili z cesty. Děkuji, děkuji. Poslechneme si řečníky jednotlivých skupin. PPE, D, pan Rybik, prosím, máte dvě minutky. Děkuji, paní předsedající, děkuji vám, pane komisaři Verhojkene. Dámy a pánové, dnes eh, máme Evropský den mobilních telefonů, protože společně s komisí a s radou jsme měli roamingové nařízení dvě, které bylo korunováno úspěchem, což znamená, že dojde ke snížení nákladů, což je dobré v hospodářské krizi. A navíc máme také program pro snížení nákladů, eh, co se týče nabíječek. To je něco, co je důležité také pro občany v Evropě. U navíječek se jedná o to, abychom měli jednotlivé třídy výkonnosti, abychom měli labeling, podobně jako je tomu u například eh, chladniček tak, aby bylo eh, zákonně možné, aby tyto přístroje se automaticky vypnuly, pakliže jsou nabity. Důležité je rovněž, aby naše standardizační ústavy pracovaly tak, aby vydávaly normy, které by umožnily tento postup. I harmonogram je dobrý, tak jak ho představil pan komisař. Do dubna bychom se měli snažit se dobrovolně dohodnout a teprve potom počítat se zákony. Samozřejmě to není tak jednoduché. Na jedné straně máme propojení mezi nabíječkou a mobilním telefonem, které se dá definovat na základě eh, technických připojení. A myslím si, že bychom měli vyvinout ale další návrhy, které nejsou problémem pro řešení, která jsou problematická nejen v Evropě, ale také po celém světě. Myslím si, že normovací instituce jistě tady naleznou určité řešení. Děkuji vám, PSE, paní Tisao, tři minutky. Mulțumesc, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Téma, které dnes řešíme, je velmi důležité. A to takže pro řadu evropských občanů. Rok 2009 je rokem tvořivosti a inovací. Pokud se podepíše tato smlouva na základě dobrovolnosti a bude uzavřena dohoda s výrobci mobilních telefonů, tak to bude určitě krok vpřed, pokud jde o harmonizaci. Myslím si ale, že potřebujeme společné technické standardy. To je velmi důležité pro příslušné evropské instituty ty musí být zaangažovány do tvorby těchto norem, abychom mohli nabídnout trhu i výsledky výzkumu. Rovněž také se musíme soustředit na pořádání kampaní, na eh, posílení eh, informovanosti. Nestačí jen etikety, které hovoří o energetické účinnosti telefonů. Musíme ale spíš se soustředit na další spotřebitelské kampaně, které hovoří právě o tom, jaké nabíječky jsou potřeba. Rok 2012 je za chviličku. A já se domnívám, že pokud budou výrobci investovat do tohoto nového typu nabíječky mobilních telefonů, tak pak bude možné ten termín 2012 splnit, ačkoliv je to termín velmi brzký. Rovněž mi dovolte poznamenat, že existují na trhu určité aplikace, jinými slovy, existují určité nabíječky mobilních telefonů, které umožňují uživateli je použít pro dva, tři druhy mobilního telefonu. Někdy dokonce jsou to mobilní telefony různých značek a tyto různé druhy mobilních telefonů mohou být nabíjeny současně, takže bychom se měli věnovat výzkumu, který by vedl k lepším výstupům a měli bychom se věnovat lepší komunikaci na poli informačních technologií. Došlo k dosažení významného pokroku v rámci sedmého rámcového programu v rámci výzkumu a vývoje a to k tomu výrazně přispělo, nicméně mám pocit, že jsme do toho investovali dost, ale ten protokol, který podepíšeme s výrobci, bude opravdu krokem eh, vpřed ke společným normám. Děkuji. A nyní pan Mandes. Máte slovo na tři minuty. Pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, pro spotřebitele je to skutečně velmi uspokojivé řešení, protože musíme se snažit standardizovat nabíječky pro mobilní telefony. Nejde o státní zásahy do eh, tohoto úseku, ale je zapotřebí, když dostaneme telefon, tak musí mít nabíječku a ta nabíječka může být někdy eh, různá, což je frustrující pro spotřebitele. Existuje zřejmě 300 milionů eur, eh, které jsou počítány eh, každý rok za takovéto přístroje. A co to znamená pro životní prostředí? Velkou zátěž ve stejné hodnotě. A to vůbec nehovoříme o tom, že se tady plítvá energií protože tyto přístroje jsou vždycky v síti a tím pádem používají hodně frondu. Chtěl bych eh, poblahopřát panu komisaři k tomu, jak se mu podařilo zatím upravit tuto záležitost. On eh, řekl, nechte si napadnout nějaké dobré řešení, to bude dobrovolné a pak, když se vám to nepodaří, tak musíme potom sáhnout k závazným eh, předpisům. Já si myslím, že přímysl asi sáhne spíše k tomu, aby se dobrovolně k něčemu rozhodl. Pane komisaři, za to vám eh, blahopřeji a já si myslím, že nemá cenu prostě někoho k něčemu zavazovat. Vždycky je lepší, abychom se snažili dobrovolně něčeho dosáhnout. A mělo by to fungovat jak doma, tak na celém průmyslu, což si myslím, že by bylo lepší, než aby politika dělala určité předpisy. Toto řešení se mně zdá být velmi vhodné a doufám, že se podaří vypracovat nejen standard pro nabíječky, ale také pro další eh, elektrické přístroje. Protože když, dejme tomu, máme rodinu, která na pět týdnů někam odjede, tak eh, ve skříni zůstanou, dejme tomu, tři nebo čtyři nabíječky, protože každý má svoji vlastní a Eh, ne vždycky je jednoduché mít dobrou nabíječku, která používá stejné napětí. Pane komisaři, ještě jednou blahopřeji a doufám, že budete skutečně vystupovat energicky, když průmysl eh, nedospěje svým eh, se nepodaří průmyslu splnit jeho sliby. Děkuji. Nevidím, že by tady byla paní Niblerová, takže předám, budeme pokračovat podle postupu Catch the Eye. Prosím, pane Rybiku, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedající. Já mám ještě jednu otázku na pana komisaře. Existuje rozhraní USB 2, které může transformovat nejen energii, ale také eh, data. Mohlo by to být alternativní řešení, pane komisaři? Eh, pane předsedající, eh, pane Rybiku, já už jsem si to poznamenal, to, co vy jste řekl. A já jsem takový jako e, celý relaxovaný, když se mě položil toto situaci, protože já si myslím, že UBS rozhraní existuje pro přenos dat a všichni experti tvrdí, že tento standard by bylo možno použít pro všechny přístroje, které můžeme takzvaně držet v ruce. Samozřejmě, že ne pro velké počítače a e, mobilní telefony zároveň, ale jenom pro ty malé mobilní telefony, které, s kterými můžeme ručně manipulovat. Myslím si, že je to také odpověď na jednu z položených otázek, že ty standardy víceméně mnohdy už existují. Paní poslankyně, e, probíhají velmi intenzivní práce ohledně spotřeby energie a také dopadu na životní prostředí takovýchto napíječek. To je otázka, kterou se budeme zabývat nejpozději tehdy, když budeme pracovat na implementaci směrnice, která se zabývá produkty, které spotřebovávají energii. A poslední připomínka také k panu Rybiku. E, ten nápad pro automatické odpojení nabíječky, to je vynikající a nemělo by to platit pouze pro e, nabíječky, ale také pro další přístroje. Komise se tím zabývá a jistě vám podá e, také informace na toto téma. Děkuji a tím pádem uzavíráme debatu. Budeme nyní Eh, se zabývat druhým čtením Sara Lutfo, společná konzulární instrukce, biometrické prvky a žádosti o víza. Předávám slovo paní zpravodajce čtyři minuty. Děkuji.